s vyjádřením a opodstatněním eh, názoru komise. Eh, tříměsíční lhůta v rámci eh, které parlament musí zveřejnit své stanovisko, začne běžet zítra 19. září 2014. Zápis tohoto zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího plenárního zasedání parlamentu. Pakliže nejsou námitky, předám dnes schválená usnesení příslušným tělesům a institucím jmenovaným v těchto usnesení. Zasedání Evropského parlamentu je tímto odročeno. Končím schůzi. Děkuji.